Dámy a pánové, prosím vás, abyste se usadili, pustíme se do práce. Ah je Monsieur Pane Schlitter, dávám vám slovo, žádal jste o něj. Ano, děkuji. Eh, já jsem se včera zapomněl napsat a chtěl bych být eh, zaregistrován jako přítomný v zápisu. Eh, já jsem se podepsal na zasedání frakce a byl jsem pak někde jinde. Prosím, abyste to začlenili do zápisu, aby si mý voliči nemysleli, že jsem líný. Dobrá, vyhovíme vám, pane Šletere. Madame de Kaiser, vous avez demandé la parole. Paní de Kaiser, vy jste žádala o slovo? Ano, Snažím se pustit mikrofon. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych vás požádala, protože během tohoto plená, této plenární schůze nemáme eh, naléhavá témata. Ráda bych, abyste intervenovala u předsedy parlamentu, aby naléhavě apeloval na indické orgány, aby zabránili popravě pana Baluana Singha, kterému hrozí poprava 31. března. Je to tedy nesmírně naléhavá situace. Bojujeme proti trestu smrti a zde se mi zdá, že to je věc, kterou je třeba velmi naléhavě podpořit, takže poproste prosím pana Martina Šulce, aby apeloval na indické orgány v tomto smyslu. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní Kaiser. Předám to panu předsedovi s žádostí o rychlou intervenci. Pane Kutaši, žádal jste o slovo. Monsieur Cercas, pardon. Pan Cercas, pardon. Quiero que conste en acta de esta sesión. Děkuji. Eh, chtěl bych, abyste do zápisu dali ve jménu 23 socialistických španělských poslanců, že se chceme zúčastnit eh, hlasování, protože je to povinné, ale Budeme solidární s miliony pracujících, kteří stávkují ve Španělsku, protože reforma zaměstnanosti nebo zaměstnaneckých věcí ve Španělsku je špatná, por, narušuje cha, chartu základních práv a dalších administrativních věcí. Pan, pan Berman. Euh, Paní předsedkyně, dobrý den. Já bych rád využil této schůze, abych vás požádala, abyste rozhodně odsoudila kudeta, státní předat v Mali a žádala obnovení ústavního pořádku v, té, v zemi a zároveň přivítala demokratické volby, které proběhly v Senegalu a přivítali volbu nového prezidenta země. Děkuji. Takže nyní můžeme přistoupit k hlasování. Budeme hlasovat eh, o zprávě paní Moreira o eh, Mezinárodní studijní skupině pro kaučuk. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní zpráva